Dobrý den, kolegové. První bod dnešního pořadu jednání je eh, prezentace komise o prohlášení komise o volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 a ráda bych upozornila kolegy, že u tohoto bodu pořadu jednání se nepočítá